Äh, dass es möglich sein soll. Das machen auch einige Staaten, aber eben noch nicht alle oder einige Eisenbahnunternehmen. Also im Sních vlaků, ale všude to ještě neakceptuje Eurostar, DŽV, Talis. Eh, u těchto vlaků to možné je, ale všude ne. To je třeba mít pravidla eh, podporovat eh, tento udržitelný tuto udržitelnou turistiku, protože víme, že turistika se sama může zničit. Já samozřejmě vítám, že komisař pro turistiku eh, volá po kulturních kořenech. Dříve to bylo tak, že cyklisté eh, jezdili eh, podél řek, protože eh, se eh, nevydávali tedy do výšek, do hor. Eh, známá Jakubova cesta do kompostely ve Španělsku, ale lidé se Eh, domnívali, že tam jsou eh, miliony poutníků a řekli si, že to chtějí jednou v životě také zkusit. Toto eh, propojení s politikou využít pro turistiku, což má také ekonomické dopady, je opravdu smysluplné. A co se týče trajektů, co se týče pardon, těch eh, prázdnin, tak to jsem překvapen. My máme 16 spolkových zemí a eh, prázdniny jsou v různé době. A když zvážíme, že tři měsíce prázdnin jsou celkově lepší pro všechny zúčastněné než šest týdnů, kde budou cestovat všichni Němci a přenést tento nesmysl na evropskou úroveň, eh, který jsme v Německu odstranili, opravdu nechápu. Ze Štrasburku to přece známe, když je tam plenární zasedání, požadují hotely dvojnásobné ceny a mohu říci, kdybychom měli 6 nebo 8 týdnů společné prázdniny, tak by to bylo pro všechny draž, dražší a e, v jiné době e, by to nefungovalo. Takže děkuji. Děkuji, pan Danten. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval našemu zpravodaji za tu prezentaci. Jak tady zaznělo, cestovní ruch je odvětví, které odolálo krizi a které skýtá svou řadu příležitostí. Je tady jedna věc, na kterou bych rád upozornil. Já jsem se právě vrátil z úpletí Mont Blancu. Eh, můj volební okresek zahá až k středozemnímu moři a jde mi o otázku dopadu klimatických změn na cestovní ruch v Evropě. Jsou určité regiony, kde už není začínáme pocitovat dopady klimatických změn a hrozí, že eh, budeme čelit eh, určitému eh, místnímu zacílení, také delokalizaci cestovního ruchu v nadcházejících letech, s tím, že samozřejmě by nám vždy mělo jít o kvalitu a chci také potrhnout, že je důležité, abychom, aby, abychom měli dobře proškolený personál a samozřejmě, že je třeba zachovat subsidiaritu, ale u cestovního ruchu, zejména pokud chceme konkurovat zbytku světa, měli bychom mít eh, určitou, zavést určitou eh, chartu kvality, která by platila pro všechny destinace v Evropě. Děkuji, paní Tykau. Președinte, într-adevăr, deviza unic... Děkuji, pane předsedo. Eh, celá tato myšlenka jednoty v různorodosti je pro Evropu charakteristická. všichni, kdo přijíždějí do Evropy, uznávají, že se jedná o poměrně velký o poměrně malý prostor, ale tento prostor má obrovskou kulturní rozmanitost. Můžete jít z Paříže do Říma, z Říma do Barcelony. To znamená, že v poměrně malém eh, prostoru eh, je to obrovská kulturní různorodost. Ta kulturní stránka eh, cestovního ruchu je tedy naprosto zásadní. Já doufám, že bude vznikat stále více národních projektů, ale také evropských projektů na podporu právě tohoto aspektu. Teď bych se chtěla odvolat na práva cestujících, spíše tedy z toho pohledu ochrany spotřebitelů. Chtěla bych položit otázku komisi. Až se eh, bude, eh, kdy se bude revidovat směrnice o zájezdech. Víme, že nějakých téměř 80 mm, případů, které eh, byly předloženy Solvitu, se týkaly právě zájezdů. Pokud chceme rozvíjet cestovní ruch v Evropě, tak je velmi důležité, aby ta kvalita služeb byla vysoká. Chtěla bych připomenout, že když výbor pro dopravu zorganizoval eh, zájezd na, eh, do Palma de Majorky, tam jsme navštívili eh, na univerzitě kurz, který školí lidi připravuje na práci v cestovním ruchu. A právě taková příprava eh, pracovníků je naprosto eh, zásadní i v oblasti kulturního cestovního ruchu. Projekt Kalypso byl podle mého názoru velmi úspěšný a je potřeba eh, ho rozvinout dále na národních úrovních. Chtěla bych zmínit ještě něco, o čem se to zatím hovořilo jen velmi málo, a to je pobřežní turistika, přímořská turistika. Evropa eh, má velmi bohaté zdroje, eh, také například eh, lázně v Maďarsku a dalších částech Evropy a turistika, lázeňská turistika by mohla pokrývat, mohla mít vlastně turistickou sezónu celoročně. Děkuji. Pan Higgins? Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl připojit eh, k ostatním řečníkům a pogratulovat panu Fidancovi eh, k vynikajícímu mm, prvnímu kroku. Je to obrovská eh, výzva. Myslím, že nebylo správné pojmenovat tento výbor doprava a cestovní ruch. Cestovní ruch je totiž taková popelka, a e, dávat do jednoho pytle, házet do jednoho pytle transport a cestovní ruch e, mi nepřipadá úplně správné. E, ta sezónní povaha je velmi důležitá. Myslím, že například během zimního období bychom měli mít celou řadu dalších možností dnes například eh, se můžeme zaměřit eh, na různé segmenty trhu, které se pohybují v různých cenových kategoriích od luxusních hotelů po eh, hostely. Měli bychom tedy nechat volbu na lidech. Pokud chtějí kampovat, měli bychom jim nabídnout dobré kempy. Druhá, druhé téma je diverzita a možnost. Některé země, eh, někteří lidé mají rádi golf a cestují za golfem. Eh, v různých zemích je golf eh, různě drahý. Pokud jde o rybaření, existuje celá řada typů rybaření na moři, na řekách, na jezerech. Vy jste tady zmínili tu kulturu různorodosti a ta je opravdu obrovská. Máme 27 členských eh, státech a měli bychom eh, se sami sebe eh, inzerovat, jako propagovat, jako mozaiku všech těchto různých kultur. Často lidé v zimě jezdí za čistým životním prostředím, za přírodou a to všechno bychom měli spojit dohromady. V době ekonomické krize je eh, naprosto zásadní, abychom nabízeli hodnotu za eh, zaplacenou cenu. Já pocházím eh, sám z regionu, z Irska, z jednoho irského mm, regionu, kde máme takovou dobrou společnost Ryanair, která nabízí dobrou hodnotu za vyplacenou cenu. Ale v tuto chvíli se nacházíme v ekonomické krizi Eh, která, jak všichni víte, má velký dopad. Další věc, na kterou bychom se měli zamyslet, je eh, trh mimo Evropskou eh, unii. Například 14 milionů občanů Spojených států má irské kořeny a Američané velmi často se zabývají svými vlastními kořeny, eh, rádi eh, hledají eh, svou rodinnou historii. Viděli jsme to u Baracka Obamy, viděli jsme to i u Clintonových. Ale tím, že jsme příliš drazí, jsme se vlastně eh, tento tržní segment úplně uzavřeli. Proto je také důležité zaměřit se na takové věci, jako jsou vízové politiky. Eh, například eh, vzájemná, mm, vzájemné vízové uvolnění s Tajvanem. Na Tajvanu je 28 milionů lidí, kteří by rádi jezdili do Evropy a teď jim to ta nová výzva politika umožňuje. Tohle bychom měli provést i s jinými zeměmi. Jak říkám, je to opravdu dobrý start, ta výzva je obrovská a těším se na další práci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Předtím, než dám slovo eh, komisi, požádal bych možná pana Fidancu o pár slov. Eh, chci vám zároveň poděkovat za úvod eh, k této eh, rozpravě. Připadalo mi to jako velmi dobrý příspěvek. Dovolte tři krátké poznámky. Eh, za prvé je to, je to ten pohled na cestovní ruch, který bude inkluzivní, který se bude zabývat celou, celým tím spektrem aktivit, za kterým lidé cestují v zimě, v létě, po celý rok. Pak, se tu, eh, pak mi dovolte zareagovat na něco, co řekla paní Ranerová, eh, týkající se kulturního výboru, který eh, chce podpořit naše kulturní a průmyslové dědictví a také sportovní turistika. Já, když jsem v pondělí letěl do Manchesteru, tak tam bylo spousta Norů, Dánů a Švédů, kteří se eh, vraceli, protože eh, byli v Manchesteru nebo v Liverpoolu na fotbale. Předpokládám, že Dánové, Norové jak, jak vítám tam Michael, tak, tak eh, rugby teď nemá ukončilo sezonu, ale předpokládám, že spousta těch lidí Eh, když přijíždí tady do Anglie za fotbalem, že zřejmě jejich domácí fotbal není tak kvalitní, ale sportovní turistika je opravdu eh, velký segment cestovního rochu. Eh, druhá věc, na kterou jsem se chtěla zeptat, na kterou jsem chtěla upozornit, je ta směrnice o zájezdech. Tato směrnice je zcela zastaralá. V některých ohledech dokonce narušuje hospodářskou soutěž Ehm, vezměme si nějaké dva provozovatele, ehm, Thomas Cook, Thomson, eh, které, na které se směrnice vztahuje, ale na Ryanair se nevztahuje. I kdyby vám tedy prodávají jakýsi eh, balíček cestovních eh, služeb, tak se na ně tato směrnice nevztahuje a je, myslím, opravdu na čase, aby komise nabídla novou aktualizovanou směrnici, která zahrne Eh, práva spotřebitelů i hm, tedy do těchto oblastí. A za třetí jsem ještě chtěl říci, že v tuto chvíli neexistuje žádný, hm, žádný hm, jednotný eh, standard bezpečnosti. My jsme definovali eh, některé, například pracovní dobu a minimální dobu odpočinku pro profesionální řidiče, pro profesionální, pro piloty a tak dále, ale nemáme žádné minimální bezpečnostní standardy pro eh, hotely a eh, hotelový sektor. Podíváme-li se na nehody, například eh, dvě malé britské děti, které zemřely na korfu otravou plynem, pak eh, tady máme eh, požár v centru v Paříži, eh, další požár v Polsku, na severu Polska dva mladé lidi, pak to máme úmrtí na Kanárských ostrovech a to jenom v průběhu posledních tři či čtyř let. V roce 2008, pane Fidanco, pan komisař eh, zodpovědný za eh, spotřebit, práva spotřebitelů eh, se pokusil vytvořit jakousi chartu o hotelové bezpečnosti. Cílem bylo, že se k této chartě připojí jednotlivé hotely. Na konci roku 2009 se ovšem ta charta jaksi opustila, byla považovaná za bezpředmětnou, slouží v současné době jako jakýsi dobrovolný eh, dobrovolný eh, kodex pro hotely, ale není nějakým způsobem závazný. Osobně se domnívám, že pokud jde o minimální standard bezpečnosti v hotelech, je něco, co bylo zanedbáno, takže bych vás požádal, abyste se zaměřil i na tomto. Děkuji. A pro eh, komisi tady teď máme za komisi máme paní Tedini. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych vám nejprve poděkovala za pozvání na toto nesmírně zajímavé zasedání. Chci také poděkovat panu poslanci Firanzovi za jeho nesmírně zajímavý návrh. My souhlasíme se strukturou i prioritami tohoto návrhu. Ráda bych uvedla, že sdělení komise pokládáme za velmi ambiciozní a komplexní, ale poté, co jsem si vyslechla desítky tisíc nápadů, které se objevily jen tady na té dnešní schůzi, eh, tak si uvědomuji, že určitě tady existuje velký prostor pro další, další kroky, které bylo možné zahrnout do toho našeho rámce. Eh, těšíme se tedy na výstup z vaší práce a doladíme potom náš prováděcí plán, což je zatím rozpracovaná záležitost eh, a také využijeme eh, naší přítomnosti na této schůzi a využijeme tady této možnosti, kterou jsme zde dnes měli vyslechnout si různé vaše podněty. Pokud je otázku eh, revize té směrnice o souborných službách cestovního ruchu, chci říct, že to je plánováno na září 2011, čili cirka za rok. Děkuji. Děkuji, pan Fidanza, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poděkoval všem kolegům za jejich pozitivní vystoupení v diskusi. Zatím tedy nemám pro vás žádný písemný návrh, takže mým dalším úkolem bude dát to na papír vyjdu ze všech podnětů, které jsem za dnes od vás slyšel a cirka za dva týdny ode mne obdržíte pracovní dokument. Pečlivě jsem si vyslechl vaše vystoupení. Zdá se, že v, v tom společném záměru jsme jednotní. Takže myslím, že ta práce bude ještě větším potěšením, než jsem doufal. Ostatní instituce na tom také již vykonali mnoho práce. Já jsem ve svém úvodním vystoupení opomněl zmínit belgické předsednictví, které eh, se hodně snažilo a snaží podpořit cestovní ruch. Jistě všichni doufáme, že maďarské předsednictví v tom bude pokračovat a že cestovní ruch bude i nadále na pořadu dne. Vrátím se ještě k tomu, co jsem řekl na začátku. Domnívám se, že ta výzva v této oblasti nespočívá v tom vypracovat nějakou obecnou zprávu, kde bychom prostě jenom vyjmenovali různé typy eh, turistiky či cestovního ruchu. Takové dokumenty z minulosti máme, z minulosti, kdy jsme proto neměli působnost danou z Lisabonské smlouvy. Teď už můžeme navrhovat eh, konkrétní kroky eh, v různých eh, oblastech tohoto sektoru a musíme navázat a můžeme navázat na dokument komise. Rád bych ujistil pana Bacha, pokud je, pana Rozbacha, pokud je o udržitelnost. Určitě, když se podíváme na Lisabonskou smlouvu, je patrné, že, pardon, několik trvá družitelnost, ale subsidiarita nadále je tím hlavním principem. E, dokonce ten cestovní ruch často nebývá ani záležitostí e, celostátní úrovně, ale krajské úrovně a samozřejmě to my musíme zohlednit. Dále otázka odborné přípravy, pro školování pracovníků. Myslím si, že tady je třeba e, zajistit lepší kvalitu, Tady nejde pouze o odborné školy, pro, které nám vyprodukují například číšníky či barmany. To nepotřebujeme eh, ještě mnohem více. Potřebujeme vyškolit schopné manažery a podnikatele pro toto odvětví. Musíme být schopni nabízet takové produkty cestovního ruchu, které budou vysoce kvalitní a dokáží přilákat zákazníky. Také technologie v tom sehrávají důležitou roli pan předseda zmiňoval, že každý si na internetu může sestavit vlastně svůj vlastní, eh, svůj vlastní zájezd. Musíme rozvíjet technologický potenciál, zejména kvůli malým a středně velkým podnikům, eh, protože internet eh, je nástroj, který stále více používají nejenom jednotliví turisté, ale také podniky. I podniky často vybírají služby po internetu technologie jsou tady nesmírně důležité. Dále víza. Evropa má obrovský potenciál růstu. Mohli bychom přilákat desítky milionů potenciálních turistů eh, z nově, ustavených střední, z nově ustavené střední třídy, například v Číně či v Rusku. A jsme pro ně určitě lákavou destinací, bylo by tedy třeba, abychom jim cesty do Evropy usnadnili a v této věci je třeba jednat společně. Samozřejmě vydávání víz eh, je i nadále pravomocí členských států, ale neměli bychom se v této oblasti konkurovat. Měli bychom například Číňanům eh, dát možnost vybrat se celou Evropu jako destinaci, aby tady přijel takový Číňan raději k nám, než třeba do Austrálie nebo do nějaké destinace v Jižní či Jižní Azii. Hovořilo se tu o té směrnici. Já si myslím, že je zde také určitý paradox, o kterém bychom měli hovořit. Cestovní ruch eh, má ve své působnosti pan komisař Tajany, který se, k tomu jistě, který se tomu jistě bude věnovat, ale myslím si, že i paní komisařka Redingova eh, do toho má co mluvit. Ehm, takže je zde určitá roztříštěnost, přetrvává určitá roztříštěnost ale je třeba, abychom dokázali spolupracovat a ošetřit eh, tu věc uceleně. Což je obtížné, protože ne vždy víme, mm, se kterým partnerem máme jednat, eh, ale chceme, mm, aby náš názor byl zohledněn. Já vám tedy pro tuto chvíli všem děkuji. Vypracuji co nejdříve pracovní dokument a ten vám na expozici. Děkuji, pane Fidanzo. Ten časový rámec vypadá tak, že prezentace vašeho návrhu zprávy proběhne v lednu a Hlasovat ve výboru se bude v březnu a v plénu poté v dubnu. Takový je tedy časový rozvrh pro vaši zprávu. Děkuji mnohokrát a dalším bodem na našem pořadu dne je provádění programu politiky soudržnosti v letech 2007 až 2013. To je návrh stanoviska pana Kohlíčka. Bohužel pan Kohlíček dnes nemůže dorazit, pověřil paní Wills, aby zastupovala, ta bohužel také nemohla dorazit. Proto tedy připadá na předsedu, aby v podstatě formálně odprezentoval to stanovisko, které máte obsaženo ve svých složkách, je to bod čtyři. Já eh, bych jenom tady rád uvedl pár věcí jménem pana navrhovatele, předtím, než přistoupíme k diskusi. Nejprve vím, že pan Kohlíček se pokusil u tohoto stanoviska, eh, aby to udržel eh, v souhlase eh, s mým stanoviskem, které vypracovám pro výbor SURE ohledně sítí TNT, tedy transevropských sítí pro vás dopravy. A to je samozřejmě užitečný přístup, abychom to tedy oba směrovali, směřovali zhruba stejně. Z těch podkladů víte, že pan Kojíček eh, připomíná, že cirka 82 miliard eh, eur eh, z strukturálních fondů a fondů soudržnosti pro to období 2013 bylo vyčleněno na dopravu, ale pouze polovina z těchto prostředků by na, byla, bude vynaložena na projekty TNT. 17 miliard na prioritní sítě a 27,2 miliard na tu obecnou část. Ta zbylá polovina se má investovat do Eh, vnitrostátních, eh, do národních, regionálních a místních projektů, které nejsou zahrnuty do map TNT. Eh, pan Navratil také připomíná nevyváženost plánovaných investic v oblasti dopravy z hlediska různých modů a připomíná také tendenci k, k odkladům. K odkladům u přeshraničních projektů a, a u železničních projektů obecně. Což znamená, že u sítě TNT hrozí, že vlastně to zůstane pouze ve fázi špatně propojených, špatně propojených 27 eh, vnitrostátních sítí. Zase pan Kolíček má mnohem lepší angličtinu než já. A dále pan Kolíček eh, lituje toho, že při srovnání mezi silniční a železniční infrastrukturou, zvláště v zemích eh, soudržnosti, by se mohla nevyváženost těchto dvou sektorů dále prohlubovat, pokud budou investice do železnic i nadále odkládány, jak zúrazňuje zpráva o uplatňování politiky soudržnosti v roce 2010. Podíváme-li se na ta čísla, tak eh, evidentně tam eh, je výrazně zvýhodňována silniční doprava. Dále eh, zpravodaj je znepokojen nedostatkem podrobných informací o probíhajícím provádění investic v oblasti dopravy, a domnívá se, že přísnější vyhodnocení by možná poukázalo na eh, vážná spoždění, ještě vážnější spoždění, než jsme si vědomi a zdůrazňuje, že zejména v souvislosti s hospodářskou krizí by bylo důležité dosahovat větší jistoty eh, v časovém provádění těch prací. Upozorňuje také na evropskou přidanou hodnotu programu TNT, zejména o přizraničních částí projektu a jejich propojení s vnitrostátními projekty v oblasti železnice a vnitrozemské vodní dopravy. A zároveň na závěr tady vyzývá k navýšení celkových finančních prostředků, které byly vyčleněny v rámci pro, projektu programu TNT, a to cestou vyčlenění prostředků soudržnosti na dopravní projekty a poskytnutí části těchto prostředků na hlavní síť TNT, což by vedlo k účinnějšímu a koherentnějšímu využívání prostředků soudržnosti v souladu s cíly EU v oblasti změny klimatu a udržitelného rozvoje a účinnějšího budování síně TNT. Jménem pana Kohlíčka jsem tady formálně odprezentoval jeho stanovisko a jako prvního na seznamu mám pana Itele. Děkuji, pane předsedo. Já mohu víceméně souhlasit s navrhovatelem. Je velice důležité zdůraznit projekty TNT eh, eh, a politiku soudržnosti. Zejména ty přeshraniční projekty jsou velmi důležité, ale také jde o situaci na hranicích EU. Ta velice důležitá věc, kterou navrhovatel zmiňuje, jsou soukromo partnerství v souvislosti s projekty TNT a možnost využívání tedy těchto finančních prostředků. Samozřejmě musí mít na paměti i klimatické změny a emise CO2, což je také ve stanovisku uvedeno. Eh, je ovšem ještě jedna věc, eh, na kterou bych rád sám upozornil nebo ji navrhl do toho stanoviska, protože já jsem členem také výboru pro rozpočtovou kontrolu a rád bych tady zmínil, že zdroje eh, z politiky soudržnosti musí být vynakládány účelně na ty správné cíle. A tak tomu v uplynulých letech nebylo. To platí pro všechny projekty, které realizujeme. Některé členské státy Eh, v současné době mají chybovost na, na velmi vysoké výši, na velmi vysokém procentu a přesto se jim ty, ty prostředky čerpání nějak neomezuje. Já si myslím, že to bychom měli také nějak zmínit. A ještě jedna věc k bodu 8 ohledně spolupráce. Rád bych učinil návrh Měli bychom usilovat eh, o lepší spolupráci s výbojem s, výbojem, s výborem REGI v oblasti dopravy. Možná, když to naformulujete nebo navrhujete naformuluje nějak eh, diplomatičtěji, ale něco v tom smyslu. Předseda, ano, to je velice důležitá věc. Určitě se budeme snažit posilovat vztahy eh, s výborem pro regionální rozvoj. Pan Alchandraoui, budu vás muset omezit všechny na tři minuty. Poprosím, abyste dodrželi tento čas. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Já mohu být vlastně velice stručný, protože eh, tu není náš kolega Liberacký. Chtěl bych přesto velice poděkovat panu navrhovateli a připojit se k němu. Nemáme k jeho zprávě žádné zvláštní připomínky. Chtěli bychom se připojit k těm konstatováním, které učinil a to, že velká většina prostředků z Fondu soudržnosti se mají vynaložit nadále do oblasti infrastruktury, i když bychom tyto prostředky eh, raději viděli eh, pro infrastrukturu, pro e, železniční nebo vnitrozemskou vodní dopravu. Celé měsíce se nic e, nedělo, zejména v oblasti přeshraničních projektů. V příhraničních regionech je tu zcela jasný problém průtahů těchto projektů, to můžeme skonstatovat. Ale jeden pozměňovací návrh kolegyně kritérien stojí za zmínku. Týká se výplaty prostředků a zdůrazňuje, že je tady velký rozpor oproti původním plánům, protože období 2007 až 2013 eh, bylo eh, z velké většiny překročeno a 17 nebo 19 prostředků bylo vynaloženo spolu s regionálním výborem musíme pouvažovat, jak bychom mohli učinit mnohem více v oblasti infrastruktury. No, paní Lichtenberger, velice vám děkuji. Já také mohu podpořit myšlenky pana kolegy Kohlíčka, zejména podporuji bod 6 Eh, již jsme určitou dobu požadovali určitý přehled, do jaké eh, míry se realizuje infrastruktura také ve vztahu eh, železničně silniční dopravy a stále tento přehled ještě nemáme. To bychom potřebovali, abychom mohli učinit podrobnou analýzu, jak se uplatňuje politika soudržnosti, nejenom co se týče programu ten, eh, té, ale veškeré prostředky pro silniční dopravy, které se vynakládají neorganizovaně, eh, to pokládám za velice důležité. My tu potřebujeme, tak říkajíc, koordinované informace, abychom jasně viděli, co se opravdu uskutečňuje v průběhu roku vzhledem k těm harmonogramům, které byly přislíbeny a měly by být realizovány. Co se týče otázky eh, Fondu pro dopravu, to nejsem nikterak překvapena. Eh, sice eh, nejsem příliš nadšenou zastánkyní tohoto programu, protože zejména ty země, které získávají prostředky z Fondu soudržnosti. E, tam se musí posoudit ta infrastruktura e, diferencovaně a jinak tu nebude žádný přehled, žádná možnost přeskumu e, toho, co se tam odehrává. Já jsem to již bez tak řekla v diskuzi o Fondu pro dopravu. Podle mého názoru se tu naše názory liší a z toho, co se domnívá pan kolega Kohlíček, co se týče eh, překladišť, to a dopravních cest, tady ty deficity spíše rostou, než eh, že by se snižovaly. Tady vidím ještě eh, velkou nevýhodu pro další vývoj. Děkuji. Vandal. Děkuji, pan Vandal. Děkuji u wel, Děkuji, pane předsedo. Kolega Vlasák je vlastně stínovým zpravodajem, ale nemůže se účastnit dnešní schůze. Požádal mě, abych se tu zmínil místo něho o několika bodech. Kolega Vlasák totiž předloží ještě několik pozměňovacích návrhů. Jak uvádí navrhovatel v odstavci 3, tak to je pravda, že e, e, přidělování prostředků je velice nevyvážené pro různé do, způsoby dopravy a e, tu o spojení mezi hlavními městy. Na to mnohem eh, závisí, zda budou projekty infrastruktury uskutečňovány. Vnitrozemská vodní doprava ještě pokulhává a eh, potom ještě bod 7 podle mého názoru je třeba eh, zvažovat projekty ty pro silniční infrastrukturu, nejenom pro železniční dopravu a také vnitrozemskou vodní dopravu. A potom mám ještě několik připomínek k významu transevropských dopravních síní, sítí pro eh, regionální hospodářství. Eh, kolega Vlasák to chtěl přednést, požádal mě, abych to eh, přednesl jako o doplnění postoje naší frakce. Děkuji. Merci, monsieur le président. Je vais <coughs> essayer Děkuji, pane předsedo. Pokusím se hovořit stručně. Rád bych zareagoval na čtyři body. Za prvé, již určitou dobu všichni Víme, že doprava je v rámci politiky soudržnosti nesmírně důležitá. Politika soudržnosti je zase velice důležitá pro dopravu. Ze stejného důvodu se zmiňujeme o tomto problému i v zprávě pana Vlasáka. Za druhé, kde jsou tedy prostředky pro dopravu? E, tyto prostředky nemá, kdy nespravuje e, výbor pro dopravu, ale pro regionální záležitosti. Naše prostředky jsou mnohem Eh, menší než to, co mají kolegové eh, výboru Regi. Třetí konstatace, eh, kdo vládne finančním prostředkům, ten rozhoduje výbor regi, ale nesleduje to, co očekáváme od evropské dopravní politiky. Kolegové to řekli, jsou tu upřednostňovány určité druhy eh, dopravy, silniční eh, doprava eh, a to také někdy se objevují v popředí regionální zájmy. Transevropský přístup pomalu opouštíme. A tady jsou určité nedostatky ve financování. A poslední bod, konec konců si v otázkách dopravy musíme dohodnout s těmi, kteří mají k dispozici peníze a zajistit, aby byly eh, pro dopravu optimálně vynaloženy, protože jinak je tomu tak, když eh, žádáme kolegy o peníze, tak nejsou bezpodmínečně spokojeni, neslyší rádi, když jim předepisujeme, jak mají nakládat s prostředky, což je sice pochopitelné. Takže první problém je problém koordinace se výborem regí. O tom jsme několikrát hovořili. Domnívám se, že je třeba postupovat diplomaticky aby se tedy nepostupovalo brutálně. Takže tedy eh, lehká koordinační metoda s výborem REGI. Eh, vyžaduje, myslím, jiné nástroje. Výbor Regi možná o tom neuvažuje při optimalizaci dopravy, uvažuje o rozhodování o jiných nástrojích financování, takže můžeme zase diskutovat o vyčlenění prostředků z vlastních zdrojů rozpočtu, o soukromoprávní partnerství například eh, fondy jako fond Margrit. Eh, Evropská dopravní politika závisí i na přidělení prostředků. Tomuto tématu se musíme věnovat možná společně s kolegy eh, z rozpočtového výboru, ale v každém případě z výboru Regi. Děkuji, pan Groš. Eh, mohu být velice struční, kolegové se již dotkli tohoto tématu. Jde mi také o to, co eh, politika, soudržnost a doprava mají společného. Eh, známe to, 80% se vynakládá na silniční dopravu, 20% na zbytek. Tato čísla jsou známá z podkladů, které máme od jiných výborů a u transevropských dopravních sítí je k dispozici přibližně desetinásobek oproti samostatné eh, položky pro ten tý. Je to tedy diplomatické, ale souvisí to s tématem eh, koordinace s eh, výborem REGI. A za druhé pojem, který také pomalu začíná používat komise, to je pojem kondicionality. To znamená, že určité prostředky budou moci být využívány za splnění určitých podmínek. Co se týče těch podmínek, potom je třeba při spolupráci zajistit koherentnost s politikou dopravy. To by byl pro mě návrh, který bychom eh, mohli prosazovat, aniž bychom vzbuzovali dojem, že eh, chceme získat peníze z fondu soudržnosti. Tady jde prostě o to, abychom měli koherentní politiku mezi dopravní politikou, regionálním rozvojem a e, zítra doufám, že e, budeme jednat s výborem pro životní prostředí. Tady e, se odehrává mnohé paralelně, ale také rozporuplně. Děkuji. Děkuji, paní Tikao. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că noi ca... Děkuji, pane předsedo. E, domnívám se, že ve výboru pro dopravu budeme úspěšní při ovlivňování budoucí politiky soudržnosti, pokud v oblasti politiky soudržnosti budeme v rámci politiky rozvoje získávat větší podíl pro regionální rozvoj rozvoj na, a převedeme ho do, obla, do oblasti dopravy. Z mých analýz vyplývá, že členské státy mají lepší zkušenosti s vynakládáním prostředků z eh, fondu soudržnosti studie, když byla provedena studie transevropských dopravních sítí a studie infrastruktury a uhrazena z Fondu pro rozvoj nebo pro politiku soudržnosti nebo z národních prostředků. Jistě byly tu snahy čerpat e, prostředky zejména ze strukturálních fondů, proto se domníváme, že by bylo dobré, kdyby v tomto stanovisku byla zdůrazněna doplňkovost možností eh, financování z rozpočtu TNT, ale na druhé straně i z jiných oblastí. Děkuji. Já, ich wollte nur noch... Chtěl jsem eh, se dotknout toho, co řekl Matěj Gross. Jistě můžeme o tom hovořit a dohadovat se, ale když z těch 80 silniční infrastruktury ze strukturálního fondu eh, převedeme eh, na transevropské eh, dopravní sítě, tak nic nezískáme z hlediska klimatu. Musíme přemýšlet, kde se vynakládají tyto Eh, prostředky. Já jsem se domníval, že eh, na železnice se vynakládalo 60, eh, na silnice 60% a 40% na železnice. Děkuji za tyto informace. Ale jak s tím budeme nakládat? U posledního železničního balíčku, pokud si dobře vzpomínáme, jsme souhlasili a stanovili, že minimálně 40% bylo vynaloženo pro železniční dopravu. My jsme to předložili při hlasování o fondu soudržnosti. Maximálně 20% mají na silniční eh, dopravu a 15% eh, na pěší eh, dopravu provoz, ale abychom mohli podpořit, měli bychom to stanovit lhostejno, kde se ty prostředky vynaloží. Minimálně 40% se musí vynaložit správným směrem. Pokud chceme chránit eh, klima, potom nemůže být všechno eh, eh, v Eh, věnováno do silniční dopravy, protože tam se emituje 72 CO2. To musíme brát vážně. Zítra při hlasování můžeme ukázat, zda chceme mít investice tímto směrem, nebo to ponecháme, jako to bylo doposud, ale pak bychom se neměli divit. Děkuji. Thank you very much, Michael. Now... Děkuji, Michael. Eh, za normálních okolností bychom se teď obrátili na komisi, ale v tuto chvíli nikdo komisi nezastupuje, což je samozřejmě trošku zklamáním. Mm, Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 8.12. Hlasování ve výboru bude v lednu a hlasování eh, na plenárce bude v únoru. Takže lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů je 8. prosince. Eh, další bod na programu eh, je zpráva za rok 2010 eh, o pardon, rozvoj evropských měst a jejich budoucnost v politice soudržnosti. Zpravodajkou je paní Rozbachová, takže paní Rozbachová, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkovala všech, všem svým kolegům za eh, všechny ty vynikající pozměňovací návrhy. Objevala se v nich celá řada věcí, které mě nenapadly. Například pan eh, Van Dalen mi poskytl myšlenku o různých povodňových lodích, lodních, eh, říčních lodích, což mi připomnělo vodní autobusy v mém rodném městě, což je samozřejmě také velmi důležité hovořilo se tu o e, elektřině, i to se tam jistě e, objeví, takže jsem opravdu velmi vděčná za e, veškerý, veškerý ten, veškeré ty vstupní nápady. Doufám, že před sebou máte hlasovací tabulku pro zítřejší hlasování a já bych chtěla jen upozornit na několik málo věcí. Paní Tyka požádala aby, o to, aby její pozměňovací návrh číslo 6 eh, se stal novým odstavcem. Já s tím žádný problém nemám. Eh, podobně jako pan Kramer, já budu hlas, eh, žádat o oddělené hlasování. Budu žádat, abychom pozměňovací návrh pana Kramera Eh, tedy nevyňali z toho kompromisu C, ale doplnili ho jako doplněk eh, k, k návrhu C, eh, protože se tady objevuje ten zajímavý nápad o sdílení aut či těch autoparků. Myslím, že tady byla tady celá řada vynikajících dobrých nápadů Myslím, že se nám daří dosáhnout velmi dobrého kompromisu a my jsme velmi za ně bojovali, snažili jsme se pro ně najít podporu a já doufám, že tedy zítra budeme mít dobré stanovisko. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji, pane Rikej, za PPE, EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych poděkoval paní Rozbachové za práci eh, a za to, že mm, se zaměřila správným eh, směrem. Je takovým paradoxem, že ačkoliv eh, se toto téma objevuje na úplném okraji evropské politiky, toho, za co, co spadá do evropských kompetencí, je to eh, zároveň eh, velmi důležité, protože celá řada regionů má pocit, že se ve velkých městech nic neděje. A samozřejmě to, jak se lidé pohybují po městech, jaké je tam znečištění a co se děje s dopravními zácpami, to jsou důležitá témata pro lidi. Hovořili jsme také o e, komodalitě e, dopravních e, dopravy a i to je tedy velmi důležité. To všechno jsou aspekty, na které můžeme navázat tedy v návaznosti na zprávu pana Savaryho. My s paní navrhovatelkou nesouhla, my s paní navrhovatelkou souhlasíme, souhlasíme také s těmi pozměňovacími návrhy. Eh, vítáme, že eh, se tu objevily některé doplňující informace, takže celkově souhlasíme eh, se zprávou a také se řadou pozměňovacích návrhů. Děkuji, pan Alkadrali. Děkuji, pane předsedo. Na začátek mi dovolte, abych eh, omluvil svou kolegyni, která tu nemůže eh, být. Souhlasím eh, s tím, co právě řekl pan Ríke, ten, tato zpráva je opravdu důležitá. Mobilita Mobilita je důležité téma, a zůstane důležitá i v budoucnosti. Mnoho lidí, že ve městech a celá řada měst se potýká se stejnými problémy, dopravní zácpy, znečištění. A tady se, myslím, toto řeší. Pan Riky mluvil i o dalších tématech. Plan a v této zprávě se tím zabýváme i v zelené knize, i v akčním plánu komise eh, se objevilo toto důležité téma. Můžeme tedy podpořit různé kompromisní pozměňovací návrhy jako naše politická skupina a domnívám se, že bychom eh, měli vytvořit ještě větší tlak na Evropskou komisi než jak je to uvedeno v tomto textu. EU a komise by se měla mnohem více angažovat v souvislosti se svým akčním plánem. Do dneška jsme neobdrželi žádnou zprávu o, o aktuální situaci, například o rozšíření evropské sítě kde by si eh, města, městské aglomerace mohly vyměňovat osvědčené eh, postupy. To je jenom jako příklad, ale týká se to celé řady akcí, protože akční plán komise je již poněkud zastaralý. Pokud by to byla zastoupena komise. Eh, požádali bychom o více informací. Nevím, třeba je už zastoupena. Je to důležité, abychom rozvíjeli dobré vize a také věděli, zda eh, komise eh, podporuje prakticky i v místě svou angažovanost. Domnívám se, že bychom se mohli tedy na mnohem dohodnout. Uh Děkuji. Nejprve mi dovolte, abych i já poděkovala paní Rozbachové za práci, kterou na této zprávě odvedla a také všem eh, kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy. Nejprve bych eh, chtěla říci, že naše eh, frakce souhlasí s tím kompromisním změním pozměňovacích návrhů. Celá řada ehm, z nich se týká pozměňovacích návrhů, které jsem předložila já sama Ehm, s celou řadou tady pozměňovacích návrhů souhlasíme, ale ne se všemi. Většina eh, z těch návrhů, s nimiž eh, nesouhlasíme, jsou podle našeho názoru příliš podrobné, příliš konkrétní. Ehm, domníváme se, že eh, tento dokument by se měl vyjadřovat eh, k budoucnosti evropské politiky soudržnosti a domníváme se tedy, že by neměl zacházet do přílišných podrobností. Například v odstavci 8 mnoho věcí se eh, týká dopravy ve městech, ale přesto bychom neměli Eh, se zaměřovat jenom na provoz ve městech. Celá řada pozměňovacích návrhů by eh, se tedy měla věnovat eh, specificky této oblasti, ale na druhou stranu by ty návrhy neměly být příliš konkrétní. Na závěr Eh, tedy mohu říci, že eh, podpoříme eh, stanovisko paní Rozbachové. Děkuji. Děkuji, pan Kramer za zelené. Chtěl bych navrhovatelce opravdu srdečně poděkovat. Spolupracovali jsme velice dobře i se stínovými zpravodaji a kompromisy, které se podařilo nalézt, samozřejmě všechny podporujeme. O jedné věci jste se zde již zmiňovali navrhovatelka u odděleného hlasování má teď jenom jedno plus, ale jsme skromní a udělali bychom tady velký krok dopředu a u té druhé věci bych si přál upřesnění. Týká se to kompromisu D, kde je uvedeno intermodální eh, eh, mobilita. mobilitách nemělo by to být konkrétnější, abychom si něco představili. Walking, cycling, eh, public transport, care, sharing a pooling. To eh, označujeme za udržitelnou dopravu a chtěl bych vás poprosit, abyste nás podpořili, abychom to mohli ještě vložit do tohoto kompromisu za souhlasu eh, na vrhovatelky Matě Grošetu není, ale žádná velká překážka to není, protože s tím souhlasil pan Bregun. I also, um, add, uh, my thanks to... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat eh, paní navrhovatelce. Trošku mě mrzí, že musíme pokazit eh, tady ten večírek, ale obávám se, že musím říci, že celá řada těch kompromisů, které byly eh, dosaženy, se týkaly některých extrémních pozměňovacích návrhů. Myslím, že pan Rike ve svém eh, komentáři eh, velmi přesně řekl, hodil hřebík na hlavičku. Je zkrátka tady určitý limit toho, do čeho Evropská mm, unie může zasahovat. Městská politika, městská doprava jsou jednoznačně oblasti, které spadají pod eh, místní eh, samosprávy A podle mého názoru by to tak mělo zůstat. My bychom na této úrovni, na úrovni EU, se měli pokoušet zasahovat eh, do toho, co je zcela jednoznačně v kompetenci členských států a jejich místních samozpráv, které v této oblasti přibírají velkou míru zodpovědnosti. To je tedy za prvé. Za druhé, a to doufám je trošku pozitivnější, eh, domnívám se, že řada poslanců eh, má pravdu v tom, že je nutné se, eh, si vyměňovat eh, poznatky o osvědčené praxi, tak abychom věděli, co funguje v jiných městech napříč EU. Já nemám nic proti dobrovolné výměně informací a dobrovolné výměně mm, té osvědčené praxe. Ale dovolte, abych se odkázal na něco, co zde zaznělo například pan El Kadravi, když hovořil o tom, že my chceme, aby komise, vyzýváme komise udělat to či to. To, myslím, není správné. My po komisi nechceme nic. My chceme, aby komise ponechala věci eh, na tu správnou míru, na to, přimě, na to míru eh, kompetencí, na to míru vládnutí, které to patří v jejíž kompetenci to je. Takže já se musím omluvit eh, například panu Kramerovi nesouhlasím s tím, že by to mělo, mohlo mít nějaký velký vliv. Takže na závěr, pane předsedo, jak jsem řekl na začátku, ten kompromis eh, podle našeho názoru je mnohem stravitelnější eh, ve srovnání s tím původním zením, ale budeme si muset počkat, jak zítra dopadne to hlasování. Děkuji. Děkuji. Paní Rozbachová, chcete na to zareagovat? Velice ráda, pane předsedo. V podstatě jsem na tom podobně jako paní Savisar a pan Bradburn také mám ten problém. Nedomnívám se, že jako dánská poslankyně víme, co je správné nebo nesprávné pro maloměsto na Sicílii, proto se domnívám, že tu máme obecně problém s celou tou zprávou. Vím, ale obecně se domnívám, že to je opravdu obtížné jít tak hluboko do detailu a předepisovat, co by malá města směla dělat a co ne, ale samozřejmě se můžeme eh, dohodnout na tom, že osvědčené postupy se mají vyměňovat, proto to také máme je důležité sdílet tyto poznatky a že mnoho měst mají dobré nápady, jak je možné řešit systémy prodeje jízdenek. Je tu celá řada dobrých návrhů, ale je třeba to vidět vyváženě. Měli bychom eh, do detailu předepisovat, co jednotlivá města, regiony mají nebo mohou. Eh, to, co je třeba v horských regionech. Musíme se zaměřit tam, kde nás bota tlačí a nechat jim tedy těm nositelům těch bod svobodnou volbu, těm regionem a městům nalézt tedy nějakou cestu mezi tím, abychom zachovali jejich samostatnost. To by bylo, myslím, to nejpraktičtější. Děkuji. Děkuji, paní eh, Rozbach. Chtěl bych eh, připomenout, že se bude zítra hlasovat eh, o tomto tématu v našem výboru a ve výboru REGI v lednu. Další bod na pořadu jednání je tenty a výměna s zástupci komise. Budeme muset počkat, protože je to předčasné na pana Paké. Za komisi uděláme si tedy desetiminutovou přestávku a potom se k tomu vrátím, až to bude pan Bakke. Okay, I'll restart the meeting. I'll... Dobrá, takže znovu zahajuji schůze po přestávce. Další bod na pořadu dne je výměna názoru s panem Paketem, který nám, pokud vím, má prezentovat eh, návrh rozhodnutí výběru projektu pro jednoletý i víceletý program TNT. Takže pane Pakete, máte slovo, prosím. Thank you very much, Mr. Chairman. Uh, Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za tuto příležitost, kterou jste dali komisi. Odprezentovat jste výsledek eh, výběru projektu pro program TENTA 2010. Tuto prezentaci tady dnes eh, představuji u vás ve výboru ještě předtím, než budeme veřejně prezentovat eh, ten návrh ve výboru pro finanční pomoc programu TNT, kde členské státy budou hlasovat o výběru těch projektů. To, to, tato schůzka, toto zasedání proběhne zítra. Já doufám, že e, náš návrh získá podporu členských států a potom to poběží běžným postupem a Evropský parlament bude mít také formální e, právo e, kontroly, právo přístupu k informacím, ale zvyklost je taková, zvyk je takový, že nejprve Eh, vás informujeme o výsledku toho výběru. Program pro 2010 byl přijat na jaře v eh, postupu projednání ve výborech. Máme jeden jednoletý program a jeden víceletý program. Ten jednoletý pracovní program má několik složek, které zmíním, i když nejsou nutně všechny předmětem dnešní prezentace. Jednou ze složek je eh, příspěvek z rozpočtu TNT na fond eh, Sedmikrátská eh, Kopretina, tady Marguerite, eh, 7 milion eur, to tady šlo tedy o podporu EIB a fond Kopretina, který byl ustaven v roce 2010. Ještě se mne netázejte na projekty, které se chystají v rámci fondu Kopretina, protože zatím se to všechno teprve spouští, ale určitě zástupce fondu i zástupce EIB vám budou k dispozici někde v roce 2011 pro informace o stavu u tohoto, tohoto konkrétního projektu, projektu či fondu, který, který dává k dispozici kapitál pro eh, projekty v rámci TNT. Také jsme poskytli 50 eh, milionů na eh, záruční fond, což je další finanční nástroj vypracovaný společně EIB a komisí. Šlo o třetí splátku do tohoto garančního fondu. EIB e nám dnes řekla, že bude se snaží získat v roce 2011 dalších 50 milionů. Když jsme obdrželi toto žádost od banky, eh, dostali jsme s tím k dispozici chystaných projektů. Eh, některé z nich se týkaly ten, eh, ten tedy sítí ten v oblasti energetiky. Pokud budete mít zájem, komise vám ráda poskytne přehled projektů zrealizovaných s tou zárukou ze záručního fondu, jak je jejich aktuální stav. Ale Eh, hlavním eh, cílem tedy bylo vypracovat ten klasický jednoletý pracovní program eh, k provádění sítí TNT, k realizaci studií i samotných, samotných projektů, samotných stavebních prací. A jak si vzpomínáte přidali jsme do toho programu dvě nové priority, jednak podporu, podpora přípravy projektů v soukromoveřejném partnerství a dále usnadnění či podpora pilotních projektů, mohli to tak nazvat, v oblasti technologického průlomu, průlomu v oblasti uhlíkových emisí. To byly tedy dvě nové priority. Vedle toho jednoletého pracovního programu máme také víceletý pracovní program. E, opět dvě, zde tedy dvě složky v roce 2011, jednak dálnice moří. E, tam bylo vyčleněno asi 80 milionů eur a dále říční informační systém. Tam byla jedna zpátka ve výši 10 milionů eur. Čili jednoletý program plus víceletý program 85 plus 10 eh, milionů na informační program a dálnice moří. Já vás ušetřím té běžné prezentace o tom, jakým způsobem ten výběr provádíme. To už jste, myslím, tady ve výboru slyšeli mnohokrát. Jen eh, chci zdůraznit, že sledujeme především kvalitu těch návrhů. Ty žádosti musí být eh, podrobně zdokumentovány a potom provádíme hloubkovou analýzu za pomoci odborníků, včetně našich odborníků z agentury TNT. A teprve poté jdou ty vybrané projekty do výboru, který vyhodnocuje také jejich přidanou hodnotu z hlediska realizace sítí TNT. Ten eh, postup hodnocení a výběru je o to důležitější, že v řadě případů Ehm, v řadě let se stává, že dostaneme daleko více žádostí, než kolik máme prostředků. Ehm, u toho jednoletého e, programu jsme měli vlastně počet žádostí, který byl tři a půlkrát vyšší než objem prostředků v rozpočtu. To je pozitivní e, v tom smyslu, že díky této konkurenci je potom snažší vybrat projekty, které jsou nejefektivnější, e, přinášejí nejvíce inovací a nejvíce evropské přidané hodnoty a největší pakový efekt, ale zároveň je to také obtížné, protože musíme často odmítnout ty projekty, které sice v podstatě jsou dobré, ale eh, prostě ta jejich přidaná hodnota je o něco menší. Poskytli jsme výboru a mm, nyní vám to dáme k dispozici i na papíře vytištěné Eh, je to taková brožura s podrobnostmi o všech těchto výběrových eh, řízeních, ehm, potom postupu, který uplatňujeme. Ta brožurka obsahuje také statistiky, kolik eh, projektů, kolik žádostí jsme obdrželi a tak dále. A máte tam potom také seznam projektů, ten, ten užší výběr tedy projektů, jejichž financování navrhujeme a také seznam projektů, které jsme nedoporučili. Tato, tato publikace je tedy k dispozici vám a Výboru pro finanční pomoc a také k dispozici veřejnosti a obsahuje přehled všech projektů, které byly předloženy do tohoto výběrového řízení. Stručně se dotknu dálnic moří a říčního informačního systému a souvisejících služeb. Ten říční informační služeb je tedy záležitost říční dopravy. Je to kritický, kritický prvek pro to, aby se zefektivnil tento typ dopravy. Jde také o e, sledování pohybu zboží, protože e, kapacita tohoto druhu přepravy nehraje až takovou roli jako u železnice e, či u silnic, ale jde spíše o zefektivnění využívání říční dopravy. V této souvislosti jsme obdrželi pět návrhů Všech pět bylo dosti dobře zpracovaných, eh, mohlo být a bylo tedy vhodných pro eh, financování eh, z daného rozpočtu. Dokonce ten celkový objem byl o něco nižší, než kolik bylo vyčleněno, protože, protože jsme měli dispozici 10 milionů a ty projekty byly v hodnotě 7,1, čili 2,9 nám zbyde ale všechny projekty, o kterých byla podána žádost o příspěvek ze společenství, budou podpořeny. Pokud o dálnice Moří, tady jsme Tady pro vás máme k dispozici výsledek za dva roky. Eh, je třeba si uvědomit, že vždy bylo ehm, obtížné ty prostředky z rozpočtu vynaložit, protože těch žádostí bylo málo, kvalita byla omezená. Když jsme, eh, když jsme hovořili, už jsme u vás hovořili o, této, o tomto problému, kterému čelíme u Tante a dálnic moří, a byla tedy zavedena do celého řízení řada změn, zejména za tím účelem, abychom usnadnili přípravu projektů, těch projektových žádostí. Zatím o Tantara nic moří bylo třeba v rámci konsorcia eh, nějakého provozovatele námořní dopravy, i když nešlo o podporu námořních služeb a to se ukázalo být velkou překážkou při, spra- při zpracování projektu. Takže tento požadavek byl rozvolněn, zmírněn. Také eh, jsme změnili um, rozsah, eh, tedy škálu projektu, který se to týkat a nyní do toho spadají i studie. S těmito změnami potom eh, byla úspěšnost daleko větší, eh, objevilo se daleko více zážádostí, bylo, přeskoumali jsme 14 způsobých žádostí, které celkem představovaly 185 milionů eur, tedy dvakrát více než ten rozpočet a z těchto žádostí jsme doporučili finančně podpořit 8 projektů, které obdrží financování ve výši 84,4 milionů eur. To znamená, že prakticky ten indikativní rozpočet na dálnice moří celý vyčerpáme. A v brožuře o víceletém eh, pracovním programu uvidíte také seznam projektů v oblasti dálnic moří, které jsme doporučili eh, k financování. Je to na straně 14 Začíná to jako seznam pěti projektů v oblasti říčních informačních systémů, to je, to je, to je, to je ta říční doprava, a na straně 16 potom je těch osm projektů v oblasti dálnic moří, které doporučujeme zafinancovat. Takže jsme optimisté, domníváme se, že program TNT nyní může hm, efektivněji než v minulosti eh, podpořit rozvíjení dálnic moří jak na severu, tak na jihu Evropské unie. V tom informačním materiálu naleznete také mapu s geografickým rozložením různých, těch různých eh, vybraných projektů. Pokud je o ten jednoletý program, pane předsedo, tak ten měl tři složky. Všechny byly relativně úspěšné, z hlediska předkládání projektových návrhů. První prioritou, jak už jsem uváděl, byla eh, multimodální doprava s nízkými emisemi uhlíku, dále zrychlené, eh, zrychlené, mm, zrychlená realizace sítí TNT a třetím, třetím, ehm, třetí složkou byla soukromeřená partnerství. Eh, jak jsem řekl, těch projektů bylo na více než rozpočtu, asi tři a půlkrát více, obdrželi jsme 58 návrhů, 34 bylo doporučeno dále pro financování v celkovém objemu 78,1 milionů eur. To znamená, že jsme těsně nad tím indikativním rozpočtem 77 milionů eur, ale využijeme tu nevyčerpanou část rozpočtu na říční informační systém, abychom doplnili eh, tento, eh, tento přesah nad indikativní rozpočet. Myslím, že to je rozumně vyváženo. 34%, 38% totiž půjde na eh, samotné stavební práce, 55% na studie a také je zde eh, výrazné zacílení na multimodální eh, projekty a projekty v oblasti železnice. Pro silniční dopravu byly vybrány pouze tři projekty. Takže řekl bych, že ve výběru projektů jsme se jsme uplatnili kritérium rozmanitosti, diverzifikace. Odkázal bych vás opět na seznamu toho jednoletého programu. E, vybrané projekty, jejich přehled začíná na straně 20 pro prioritu číslo 1 a potom to pokračuje na straně 24 pro prioritu číslo 2. A Prioritu číslo 3 máte na straně 29, to jsou ta soukromé veřejná partnerství a potom je zde dosti dlouhý seznam projektů, které nebyly doporučeny. E, ten přehled máte potom na straně 30. Takže e, bylo podáno žádostí, e, které představovaly prostředky 3,5 násobně vyšší, či 34 násobně vyšší než vyčleněný rozpočet. Návrh doporučených projektů, tam, ten přehled těchto projektů tam naleznete, také se zdůvodněním a napravo, respektive u těch nedoporučených projektů napravo uvidíte také zdůvodnění v pravém sloupci tabulky. Já doufám, že tyto informace budou eh, pro vás dostačující. Eh, snažili jsme se zároveň, aby ta brožurka nebyla příliš dlouhá. A pokud eh, budete mít zájem, samozřejmě jsme připraveni vám dát k dispozici podrobnější informace o jak vybraných, tak nedoporučených projektech. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Pan Kančan za EPP, prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát panu Paketovi za jeho prezentaci i ten dokument, který jste nám poskytl. Domnívám se, pane předsedo, že bude třeba uvážit, jak k tomu přistupovat. Eh, Není to snadné, když jsme ty informace teprve nyní obdrželi. Já jsem to poprvé viděl před pár hodinami, oficiální cestou to bylo předáno tady nyní na schůzi. Já bych tady nerad zacházel do obsahové stránky věci, protože jsem neměl čas si to prostudovat. Jak už jsem dříve uváděl, tyto dokumenty bychom potřebovali mít k dispozici s větším předstihem. Takže pro příště, pro příští rok bych poprosil, abychom dostali čas na prostudování těch dokumentů předtím, než se dostaneme do této fáze celého procesu, do projednání na schůze tady. Já bych tomu rád uvedl, ale znovu nebudu zacházet do podrobností. Pokud je o ten víceletý eh, pracovní program, to výběrové řízení, je tam multimodální doprava, železnice a nyní se dívám na dálnice moří. To je, myslím, důležitá téma, důležitá oblast. Měli bychom se tím zabývat podrobněji. A nejenom podrobně, ale také objektivně. Možná se mýlím a vidím, že tady je 35 milionů k dispozici, či 85 milionů. 14 projektů bylo předloženo a 8 bylo doporučeno z toho čtyři v oblasti Středomoří za 15 milionů a zbylých 70 milionů potom jde na Baltské moře. Eh, vidím tady to barevné grafické zobrazení, které to jasně ukazuje. A mne tato situace znepokojuje. Eh, kladu si otázku, co bude se Středozemním mořem, Eh, mělo by, mělo by být eh, propojeno nebo představovat naše propojení s nově se rozvíjejícími kontinenty. A v roce 2010 jsem se snažil upozorňovat na tuto situaci. Kladu se otázku, zda bychom neměli nově nastavit kritéria pro, pro výběr těchto projektů. Existuje pravidlo, podle něhož projekty umístěné do oblasti Středomoří. které pokud nesplňují tedy to, že e, tam jde o propojení s Afrikou, Asií e, nebo Balkánem, tak, e, tak ten projekt nebude vybrán. Ale v Balckém moři žádná taková podmínka není, protože tam je to obklopeno evropskými zeměmi. A já si myslím, že toto kritérium je nastaveno na úkor jihu, na úkor středozemního moře, protože e, přes toto moře vedou důležité obchodní trasy, které mohou být spojeny s budoucností našeho hospodářství a toto pravidlo nás skutečně poškozuje. E, proto se domnívám, že to, co jsme říkali již před rokem ohledně výsledku za rok 2009, v Neapoli to byla pravda, tehdy nás eh, lidé vyslechli. Když se podíváme do té, do té výroční zprávy, v kapitole 2.9 eh, vidíme odmítnuté projekty, eh, které by přitom bývaly propojily dvě moře, jaderské a baltské. To je také důležitá trasa do budoucna. Již mnohokrát jsme na to upozorňovali. Tato dvě moře je třeba přes kontinent propojit. Já o těch projektech mnoho nevím, ale zdají se mi být eh, vhodné a hodné financování. Dále další moje připomínka 77 milionů celkem za rok na infrastruktury letišť. Pardon, ale na infrastrukturu letišť 2,3 miliony. Tato infrastruktura je přitom součástí té sítě, Eh, integrované sítě. Je to důležitá složka té infrastruktury, respektive té sítě tedy. A je to určitě potřebná věc. Konečně, na závěr, soukromé veřejná partnerství, ta je, myslím, třeba také více podporovat, více se na ně zaměřit do budoucna. Je to velice přínosná věc. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych kolegům opravdu poděkovat za úvodní slova a okamžitě také vyjádřit, že jsem ještě neměl příležitost všechno podrobně prostudovat a pročíst, ale Přesto mám několik otázek k těm konkrétním návrhům, které byly předloženy. Za prvé, jakožto poslanci Evropského parlamentu máme možnost, pokud to bude nutné, si pročíst podrobnější podklady, například zprávy expertních skupin nebo specifické dokumenty, které budou zapotřebí prostudovat, máme-li tu tematiku posoudit jako celek. Za druhé k ročnímu programu na rok 2010, jaký je tu vztah k prioritě Marco Polo, jak jaké jsou tu vztahy mezi těmito dokumenty, protože jejich cíle jsou velice podobné anebo se jedná o jiný přístup, když to mají být prostředky z tohoto fondu. A závěrem eh, bych chtěl říci, že tu byly uvedeny ještě jiné eh, fondy, kromě ten V, také eh, ten fond Margaret a nebo spolupráce s soukromo veřejným partnerstvím. Já jsem to alespoň pochopil. Tak co se stane s těmito prostředky? Předložíte nám do parlamentu také zprávu? Jsou tu přiřazeny stejné priority nebo jiné? To by bylo prozatím vše. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Máme a měli jsme příliš málo času, abychom eh, mohli sformulovat své připomínky. Osobuji si právo jménem politické skupiny ALDE, abychom mohli dodatečně ještě předložit své připomínky. Momentálně bych chtěl říci, že jsem poněkud zklamaný Eh, a nyní k úvahám, které se týkají dálnice moří. My jsme několikrát říkali, že se mají některé dopravní proudy trochu zredukovat, ale není jim věnována dostatečná pozornost. A ještě poznámka na okraji. Pan Simpson se o tom ještě zmíní. Plánování Programu a stanovisko, které se vypracovává s e, výborem ŠUR. A domnívám se, že to nastaví výhybky pro <clears throat> plánování e, programů, o nich chceme s komisí diskutovat. A nyní stanovené lhůty. Nebo jinak řečeno, budeme mít deset let času, abychom měli jistotu při plánování programu. To by bylo žádoucí a i pro nás by bylo žádoucí, kdybychom dostávali dokumenty, které máme přeskoumat dříve. Děkuji. Paní Lichtenberger, ano, Velice vám děkuji. I já bych se chtěla připomenout k připomínkám svého kolegy. Eh, pokud obdržíme program eh, tak narychlo, tak opravdu není eh, možné porovnávat kvalitu a kromě toho víte, že mnozí z nás přinášejí své poznatky ze svých výborů. Známe některé projekty lépe, proto by podle mého názoru bylo vhodné, kdybychom mohli ten dokument dostat dříve, abychom zde mohli vést do eh, dobré diskuze o otázkách a dostali se opravdu o kousek dále, protože Jinak je to taková zdánlivá účast a vzhledem k těm částkám a významu to rozhodně není správná cesta. Prosím o to, ale e, tuto stížnost jsme sformulovali již 17krát, abychom u takovýchto diskuzí dostávali podklady včas. To je skutečný deficit. Eh, já eh, nastíním jenom několik otázek, protože tu mohu eh, vybrat jenom náhodně něco, protože jsem se s tím mohla seznámit jenom krátce. Hovořil jste o přípravě soukromo-veřejných partnerství. Ráda bych se něco bližšího dozvěděla dělat, co máme pod tím bližšího chápat. To není tak zcela jasné. A za druhé, River Information Programs, eh, systémy říčních informačních programů. Tehdy, kdy eh, to bylo schváleno, jsem se ptala na interoperabilitu a proto se chci ještě jednou zeptat, eh, tyto systémy, o které jde, jsou interoperabilní, anebo jsou to monopolní záležitosti. To je nesmírně důležité. My přece chceme, aby lidé, kteří cestují po řekách, Eh, větší či menší společnosti nebyly nuceny používat jednotný systém, aby se to využívalo interoperabilně. To je důležité. A potom je tu řečeno, eh, ty, které jsou poměrně v pořádku. Co tím rozumíte? Toho jsem si povšimla. My bychom neměli požadovat něco, co je quite OK, ale co opravdu splňuje kritéria. To bych eh, tedy eh, eh, ráda měla rozvedeno. A potom jsem byla poněkud překvapena. Malpenzo byl nesmírně sporný projekt a teď dostanou další prostředky, aby odstranili nedostatky při plánování, tedy nepropojení obou terminálů. Myslím, že když jde tedy o chyby v plánování, tak to je něco jiného. Potom bych chtěla požádat o termín, abychom po prostudování všech těch podkladů a po provedení analýzy mohli opravdu v detailu hovořit o projektech. Také jsem se podívala na ty zamítnuté projekty to mu se dnes nemůžeme věnovat, ale přála bych si také určité podrobnosti, eh, proč jste respektovali rady externích pozorovatelů a eh, v některých případech ne. Mám tu ještě tři nebo čtyři řečníky na seznamu eh, a potom dáme komisi příležitost zareagovat. Pan Rike. Ano, no, velmi stručně, pane předsedo. Moje první eh, poznámka, chci poděkovat panu Paketovi eh, za jeho vystoupení, ale musím se připojit ke kolegům. Eh, není možné vzhledem ke složitosti tohoto tématu dodávat tyto dokumenty s tak malým předstihem. Mám jeden dotaz, bude tak trošku o odbočku, nicméně souvisí to s tím. Předtím, než byl vypracován pracovní program, komise pro ke revize rozpočtových eh, prostředků na eh, Tante. A je tady jedno téma, které mne zaujalo, a totiž je, je tady jediný říční projekt na severní scéně. Přitom je to financování z jediné členské země, čili uh, Eh, čili poměrně těžko proveditelný eh, projekt, ale nicméně se to týká čtyř evropských zemí a máme krizi. Není už ten rozpočet, je vlastně dokončen a komise se najednou rozhodne eh, zrušit tam 44 miliard eur. Vzniká, vznik, vznikl tedy deficit, který se nám podařilo jakž takž, jakž takž Eh, překrýt, eh, přemostit, ale najednou vy tam uberete zase prostředky a to už v životě nedoplníme, to, co chybí. Takže mě by zajímalo, eh, je třeba, že není bude už zahájena ta operativní fáze, zajímalo by mě, zda u tohoto říčního projektu v rámci TNT už nebude, u těchto říčních projektů už nebude docházet k podobnému poklesu prostředků. Pan Bach, prosím. Děkuji, pane předsedo. Budu také velice stručný. Je mi líto, že jsme eh, na poslední chvíli obdrželi tyto dokumenty. Máme opravdu problémy se ponořit do jednotlivých projektů. Chtěl bych k tomu pouze říci, že celá řada malých projektů eh, tvoří celek a pro mě je obtížné si udělat narychlo přehled. Například projekt Eurocup, který se rozčlenuje na jednotlivé části, je eh, pro mě eh, složité tomu porozumět a také ty projekty komodality, eh, převádění dopravy na železniční dopravu nebo vodní, to se člení na různé projekty a nevidím je úplně nahoře na seznamu priorit. Děkuji, paní Tykau. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych se zeptala komise, co znamenají tato vyjádření ohledně dálnic moří. My jsme kdysi hovořili o dálnicích moří v spojitosti s Černým mořem a Středozemním mořem, ale v tomto dokumentu nevidím žádné konkrétní projekty a chtěla bych se zeptat, proč, respektive co je třeba učinit pro to, aby se podporovaly i takovéto projekty. Co se týče vašeho programu na rok 2010, ráda bych se zeptala, nevidím tu například na seznamu žádný rumunský projekt ani mezi těmi schválenými, ani mezi těmi zamítnutými zamítnutými. A nevidím tu žádné žádosti ze strany nových členských států. Co musí udělat, aby jich bylo více? Dobře, pane Paké, máte slovo. Jsem si jist, kdyby to bylo jenom na vás. A kdyby byl dostatek prostředků, tak eh, aby byly podpořeny všechny projekty, ale bohužel to tak ne, to k tomu není. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve mi dovolte, abych se opravdu omluvil za to, že jste ty dokumenty dostali eh, pozdě. Asi to uslyšíte eh, zítra od kolegů z jednotlivých členských států, protože i ty to obdrželi ve stejné době jako vy. Eh, samozřejmě, pokud si přejete nějaké doplňující informace, tak vám je samozřejmě eh, dodáme ke všem těm eh, projektům přijatým i odmítnutým. U projektů, eh, které byly vybrány, tam eh, bylo vždy to externí hodnocení kladné. U těch eh, nedoporučených projektů jsou případy, kdy externí hodnotitelé řekli ano, ale komise se rozhodla, že ten dokument nevybere. To jsme se snažili zdokumentovat zejména u těch případů, kde právě to externí hodnocení bylo kladné a to naše komisní bylo záporné. Eh, samozřejmě můžeme vám k tomu dodat další informace. Pokud jde o ty obecné eh, připomínky k dálnicím moří, ano, Rumunsko žádný projekt nepředložilo a vůbec obecně jsme obdrželi eh, velmi málo mm, projektů v oblasti dálnice moří z nových členských států. To nás trošku zklamalo protože jsme se vlastně snažili tuto projektovou linii vytvořit na jejich vlastní žádost. To je tedy něco, co musíme eh, s jednotlivými státy projednat eh, zítra. Eh, také nám trošku dělá starosti to, že se mm, v budoucnosti budeme musíme, muset snažit najít lepší řešení eh, financování a budeme se snažit od roku 2011 snažit zahrnout toto spíše pod eh, financování z mm, politiky soudržnosti. To je pro nás tedy také trošku obava. Pokud jde o ty projekty ve, Středomoř, ve Středomoří, tam jsme měli čtyři projekty. Eh, dálnice moří v této oblasti, to jsou vůbec nejlepší projekty, jaké jsme kdy obdrželi, takže s tím jsme poměrně spokojení. Dále jsme měli jeden projekt, který se jmenoval Jaderská brána, který měl propojovat eh, Jadran a Černé moře kde jsme se opravdu snažili o to, aby byla propojena eh, Středomoří s, mm, právě s touto oblastí. Ale bohužel nemáme mm, žádné další prostředky, takže není možné financovat eh, projekty, které jdou do eh, Turecka či do Afriky, protože ty nejsou způsobilé v rámci TNT. Nicméně podpořili jsme zhruba mm, půl tuctu dalších projektů, dálnice moří v oblasti Středomoří, i když tam to financování tedy bylo e, nižší, tam, kde jsme měli možnost to stáhnout pod e, e, externí vztahy, vnější vztahy vztahy mezi eh, prioritou 1 a Markem Polem. Za prvé je to, na jedné straně jsou to služby, na druhé infrastruktura, ale chápu, že z toho znění to není možná úplně zřejmé. Snažili jsme se o lepší integraci mezi Markem Polem a TNT což se vztahuje nejen tedy na dálnice moří, eh, ale má to tedy širší dosah. Zde jsme také v komisi vedli diskuzi k rámcovému financování dopravy a v roce 2011-2012 se budeme opravdu snažit o lepší sladění TNT a Marka Pola, tak aby tam byly maximální synergie a eh, aby tam nevznikaly eh, jak se, jakási duplikace. Pokud jde o Magritte, tam šlo o 80 milionů pro, na vytvoření toho fondu. E, ten e, začíná, mm, spouští svou činnost e, teprve teď, tento projekt Magritte neboli Kopretina. Tam zatím jsme neobdrželi žádné projekty, konkrétní projekty, očekáváme v průběhu roku 2011 samozřejmě také eh, bude mm, potřeba eh, mít projekty v rámci TNT, abychom mohli nějak ospravedlnit eh, tento, to jejich financování u LGTT. Tam tento mm, projekt se poměrně, poměrně dobře rozjíždí. Požádali jsme dalších 45 milionů pro financování tohoto nástroje LGTT. Máme pracovní plán na příští rok, ten eh, podléhá tedy komitologii a k tomu připravujeme prezentaci a potom bychom se o tom mohli eh, bavit konkrétně také o tom projektu Kopretina. Eh, jak říkám, ten je trošku odlišný, protože je financován ze soukromého kapitálu. Pokud jde o multimodalitu, ta není, moda, ta není prioritou. My jsme se snažili eh, soustředit především na dálnice mořní a na železnice, ale ve skutečnosti jsme ani neobdrželi příliš mnoho Eh, dalších typů projektů. Tam jde i otázku politické priority, což se v těch, v těch projektech potom odráží. Pokud jde o soukromo-veřejné partnerství, eh, zde jsme měli tři studie, a to byla tedy mm, myšlenka toho pracovního programu, že tyto studie by se měly stát základních projektů. Máme tady projekt v Nizozemsku, v amsterdamském přístavu, dále jeden projekt ve Finsku a další projekt v Portugalsku, to jsou dva železniční projekty. My se eh, v rámci toho těch veřejno, soukromo veřejných partnerstvích eh, budeme snažit zaměřit na projekty, které eh, ty členské státy sami o sobě podpořit nemohou. Jsou to tedy složité projekty a budeme se snažit podpořit inovativní eh, typy řešení u eh, v těchto tady oblastech. Pak tady máme Maltenza, což je projekt železniční. V případě tohoto projektu Eh, je, eh, jde o napojení letiště na eh, vysokorychlostní železniční síť. Je tady, mm, zmínili jste určité riziko monopolu, ale mm, samozřejmě mm, to je riziko, který každý poskytovatel služeb nese. Nicméně se na to ještě podíváme, my sami jsme si to nevšimli. A ještě pan Rike pokud mohu zareagovat i na vás, pane Rike, vaše otázka se týkala především toho eh, přeskumu v půli cesty, tedy v půli toho období, jak to nedávno prezentovala komise. Jestli si vzpomenete, že ta rovnováha, kterou tam komise eh, nalezla nakonec, eh, spočívala v tom, že by se prodloužily o dva roky projekty, u kterých to nebylo realizováno včas, mimo jiné i projekt na Seně. A naopak jiných projektů se rozhodlo, že už to nebude prodlouženo, protože letech 2013 a 2014 se tam naleznou jiné, tam budou k dispozici jiné zdroje financování a bylo třeba tedy hledat eh, co nejlepší eh, optimální uplatnění pro ty omezené zdroje, které rozpočtu byly. V případě SNS, ale i dalšího projektu Femanbelt, eh, kde také došlo k výraznému škrtu, protože to zasahovalo až za rok 2015, Eh, jsme se rozhodli, že tyto škrty neohrozují, neohrožují ty projekty jako takové a my nyní jednáme eh, s dánskými a francouzskými úřady, abychom se ujistili, že skutečně to ty projekty neohrozí nějak zásadně. V případě Senesko eh, zpráva francouzských vodních cest se nám nyní snaží mm, prokázat, že možná jsme ten, ten závěr, že to poběží až za rok 2015, byl možná z naší strany trochu předčasný. Pokud by to zůstalo jenom v letech 2013 a 2014, tak bychom se určitě na ten škrt znovu podívali a znovu jej tady vyhodnotili. Děkuji za pochopení. Děkuji, pane Děkuji. No, pane Kanciane, vy jste k tomu chtěli ještě vystoupit. Doufám, že to bude velmi stručné, protože všichni ostatní by si patrně také chtěli vzít slovo. Já bych to vůbec nechtěl komentovat. Chtěl bych pouze opravit, co jsem před chvíli řekl. Zřejmě tu došlo k nedorozumění. Já jsem neříkal, že eh, do toho máme začlenit africké a azijské přístavy. Řekl jsem eh, metody hodnocení ve srovnání s pobaltím, že tam jsou pouze evropské země, zatímco u středozemního moře jsou e, členské a nečlenské státy EU. A to vede k tu e, diferenciaci, kterou bychom měli uvážit. To je to, co jsem říkal. Započali jsme financování a e, vy nám dáváte tento dokument, takže je to velice důležitý signál vůči fondu Margaret. Pane Pake, chcete na to zareagovat, ano nebo ne? Jenom k té poslední otázce, k tomu fondu Margaret e, nebo o čem jste hovořil k těm dokumentům o financování, nebo jsem vás špatně pochopil? Marguerite, I think. Yeah, yeah. I said Marguerite is a, is a, is a private equity fund. Jak jsem řekl, iniciativa eh, Kompretina eh, je financována celou řadou mm, veřejných institucí v eh, Evropě. Je to fond private equity. A pokud vás zajímá, tak bych vám na to mohli udělat prezentaci. Asi by to pro vás bylo zajímavé. Eh, děkuji, pane Pakete. Eh, to mi eh, plně usnadňuje pracovní kalendář na další 12 měsíců, takže děkujeme za to a můžeme teď tedy přejít k jednání koordinátorů. Ukončuji dnešní jednání a sejdou se zde pouze koordinátoři.